našem pořadu jednání a e, musím vám sdělit několik věcí. Za prvé chci vás informovat o tom, že podle článku 226 odstavec 4 našeho jednacího řádu nebyla předložena žádost na to, abychom upravili hlasování tak, jak to zde bylo ohlášeno včera eh, v 17 hodin, tedy výsledek hlasování bude pokládán za takový, jaký byl včera. Druhé sdělení podle doporučení pro